v krizových oblastech, to musíme naprosto rezolutně odmítnout. To odmítá také řada eh, neziskových organizací eh, v terénu a proto by mě zajímalo, odkud má mm, své informace kolega eh, z sociálních demokratů. My rozhodně chceme dosáhnout zamítnutí tohoto návrhu. Děkuji. Teď má slovo pan Kukan na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, komisaři. Já bych chtěl poděkovat zpravodajům za jejich práci na této zprávě. Když jsem viděl poprvé původní návrh komise, tak jsem eh, se k němu stavil poměrně skepticky jako nástroj k FD a NLI. jsem eh, tady viděl problémy eh, v tom, že se sloučí všechny tyto programy pod jednou, eh, pod jednou střechou. Protože mi přišlo, že ta původní filozofie těchto nástrojů byla zaměřena zejména naše partnery sousedství. Eh, jsem pro pokračování principu více za více, tedy abychom odměňovali za reformní úsilí, které vede ke konsolidaci demokracií, právního státu, ochrany lidských práv a podpory ekonomických reform. Současně s tím ale musíme najít správný eh, rámec, jak diskutovat o výkonnosti a o těch podmínkách v rámci tohoto principu. Také eh, souhlasím s tím, že Ruský parlament by měl více zapojen do programování a monitorování těchto programů. Děkuji vám. Děkuji. A teď má slovo paní Kosta, prosím. Silvia Costa. Děkuji, pane předsedo, a chci poděkovat zpravodajům. Já bych chtěla říci, že jeden fond pro zahraniční a, a, pomoc a nástroj pro sousedství by měl slučovat všechny cíle a vysílá s tím také signál, že chceme posílit tuto spolupráci v oblasti také vzdělávání a kultury a že konečně se bude provádět eh, strategie Evropské unie pro eh, posílení této spolupráce, protože to je zásadní, pokud eh, Evropa chce být globálním aktérem. Já jsem byl zpravodajkou stanoviska a musím říct si, že je to poprvé, kdy nástroj pro takovou rozvoj mezinárodní spolupráce předpokládá že zdroje nebo prostředky budou moci jít například i na Erasmus Mundus ve třetích zemích. To velmi přivítají také mladí lidé eh, ze zemí sousedství nebo z Afriky. A dále to byl návrh našeho výboru, jsme to slyšeli od paní zpravodajky, nebo také o posílení bilaterálních vztahů mezi Evropskou unii a třetími státy, také ve světle nové kulturní agendy Evropské unie. To všechno jsou velmi důležité aspekty, půjde o posílení eh, mezikulturního a mezináboženského dialogu, a doufám, že se tak podaří přiblížit různé občanské společnosti. Děkuji vám a teď má slovo paní Andrikiene. Užsienio politikoje ypatingai svarbus tas. Děkuji. Zahraniční politika a kontinuita a konzistentnost eh, této politiky, to je velice důležité a udržení eh, příslušných nástrojů v tomto smyslu, co se týče eh, do politiky dobrého sousedství, rozvojové pomoci, předstupní pomoci, to je zásadní. Dnes o tom bylo hodně hovořeno. Tři výbory a čtyři spoluspravodajové na textu pracovali a Teď jde o otázku obhajobu těchto politik. Politika dobrého sousedství je klíčově důležitá, je zakotvena v našich eh, smlouvách a je tady ovšem nedostatek eh, jasného pohledu na věc, nedostatek pochopení eh, mezi, a souhlasu mezi jednotlivými institucemi. Pak je tady také otázka toho, jak tyto nástroje odpovídají našim, dejme tomu, obchodním ambicím či ambicím eh, ochraňovat náš eh, multilaterální obchodní systém. Děkuji. Na řadě je pan Benifej. Děkuji, pane předsedo. Návrh začlenit nástroje pro sousedství a rozvoj a mezinárodní spolupráci a pro podporu lidských práv, které jsou tak důležité pro naši vnější činnost, vede k určitému znepokojení. Nicméně, díky práci Evropského parlamentu mám pocit, že ten text byl výrazně vylepšen. Ty prostředky odpovídají našim požadavkům a jsem tedy velmi rád, že tam vidím, že tam byly zohledněny ty priority, které navrhly příslušné výbory. Například také to, že Evropský parlament bude moci vykonávat demokratický dohled nad těmi výdaji. Je velmi důležité, aby politika sousedství měla vyčleněnou specifickou kapitolu a bude tam jasná podmíněnost dodržováním lidských práv, kdy jedině takto bude Evropská unie dávat prostředky našim sousedům. Ehm, Evropská unie musí dodržovat a zůstat věrná svým hodnotám i při prosazování svých strategií na mezinárodní úrovni. Musíme tedy sehrát úležitou úlohu a rozvíjet nástroj pro sousedství a bojovat s určitými formami neokolonialismu, které se tak rozvíjejí jinde na naší planetě. Děkuji, slovo má pan poslanec Alois Peterle. Děkuji vám, pane předsedající, vážení komisaři, vážené kolegyně a kolegové. Tento nástroj eh, je velmi důležitý a to už dlouhou dobu pro poskytování finančních prostředků. Já souhlasím s ambicí eh, propojit eh, tyto nástroje a adaptovat flexibilitu a tím podporovat i nadále důsledně rozvoj. Ale e, nesmíme tak činit bez kontrolních mechanismů a e, v tom smyslu e, také E, podporuji pozměňovací návrhy pana Predeho a EPP, e, které jdou cestou vytvoření jednotného nástroje pro politiku dobrého sousedství e, za účelem ještě zlepšení vztahů mezi Unií a sousedními státy. Měli bychom toto téma oddělit od politiky rozvojové pomoci. Děkuji pan Peterlému a teď je na řadě pan Enrique Guerrero Salom. Děkuji. Pokud přiměřeným způsobem ale opravdu jen přiměřeným eh, způsobem využívám, bychom využívali tento nástroj, tak si myslím, že by hlas Unie byl eh, koherentnější a byl by více slyšet. Eh, užívání tohoto nástroje pro prosazování demokratických hodnot, sociální udržitelnost, spolupráci a stabilitu E, jako e, zpravodaj e, k humanitární pomoci v tomto parlamentu jsem mohl konstatovat během řady let, do jaké míry humanitární krize změnily charakter urgentní krize se staly e, krizemi dlouhodobými a politická řešení, globální aktivita jsou stejně důležité jako naléhavá okamžitá pomoc, e, jako reakce na e, situaci dotčených osob. A pokud tady jde o nástroj, který by měl být pro, využit pro využití míru, tak v tomto směru bychom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 związku z tym muszą być zastąpione. Jestli si to dobře pamatuji, tak všechny tyto nástroje, které jsme e, zatím využívali, e, přestanou e, být účinné v příštím roce, takže musíme nějak reagovat, musíme je něčím nahradit a musíme se poučit chyb a ty, ty nástroje učinit lepšími. Proto je to tedy 9,2 miliard eur, pokud se snažíme své úkoly plnit dobře, tak musíme eh, adaptovat eh, naše aktivity a finanční prostředky na vzniklé situace. Chceme stabilizovat a podporovat ekonomiku, podporovat eh, demokracii a co se týče Eh, eh, dalších otázek, tak eh, si myslím, že potřebujeme tady inkluzivní nástroje jako Horizon 2020, Erasmus Plus a tak dále. Pokud bychom dobře využívali prům, kulturního průmyslu, kultury jako takové, vzdělání jako takového, tak by takovéto nástroje byly efektivnější. Děkuji, pan Zdrojevský. A Další je paní Gill. Děkuji, vážená paní předsedkyně, pane komisaři. E, tyto stále rychlejší celosvětové výzvy e, vedou k tomu, že Evropská unie musí být efektivnějším globálním aktorem a posílení tohoto nástroje je jedním z důležitých kroků. Ale musíme být také efektivnější, pokud je o koordinaci programování a priorit s členskými státy. Já vím, že komise předkládá takovýto nástroj a předpokládá větší dohled parlamentu, ale chci se komise zeptat. Plánuje komise spolupracovat s parlamentem na odsouhlasení kritérií, které povedou k pozastavení financování pro některé země, pokud bude docházet k porušování lidských práv. Dále za druhé, předpokládá tato zpráva lepší soulad budoucího financování podle cílů pařížské dohody. Za třetí, návrh parlamentu stanovit hr, eh, limity eh, a zákaz financování, pokud jde o vojenské výdaje, eh, je velmi důležitý a já doufám, že komise toto bude v novém nástroji respektovat. Děkuji paní poslankyni Gil a nyní další řečník je paní poslankyně Želena Zovko na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně, vážený pane komisaři, vážení kolegové. Jak je uvedeno v Evropské globální strategii, naše jednota zatím nikdy nebyla takto ohrožena. Tyto výzvy, tyto hrozby můžeme řešit tím, že eh, budeme předkládat eh, eh, posílené nástroje a globální spolupráci. Můžeme sdílet expertízu jednotlivých členských států. Jedině společně toho můžeme dosáhnout víc, než když by každý jednotlivý stát konal samostatně. Pro dosažení tohoto cíle já a pod, za podpory dalších eh, kosignujících kolegů, konkrétně jich bylo 145, Předkládáme zprávu, která předpokládá posílení spolupráce a zvýšení kapacity. Vážení kolegové, je opravdu potřebné využít tuto příležitost nabízející se s odhledem na nadcházející víceletý finanční rámec a nástroj pro sousedství a rozvoj a mezinárodní spolupráci, abychom posílili naši jedinečnou evropskou kompetenci v této oblasti a efektivněji společně pracovali. Děkuji paní poslankyni Zovko. A slovo má Kienge na jednu minutu. Děkuji, eh, vážený pane předsedo, vážená paní komisařko. Vymícení chudoby je hlavní cíl rozvojové spolupráce. Vnější činnost Evropské unie jde ruku v ruce proti velkým globálním výzvám a také se snažíme o splnění cílů agendy 2030 propojením eh, nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci do, eh, děláme další kroky kupředu v eh, boji proti chorobě, jak na ekonomické rovině, tak demokratické, společenské i environmentální rovině. Tento nový a ambiciozní nástroj umožní s větší silou intervenovat a působit při prosazování univerzálních hodnot demokracie, právního státu, lidských práv a ochrany životního prostředí. Já bych chtěla zdůraznit, že jednota ale neznamená, že budeme ignorovat diverzifikaci. Ne, jednotlivé geografické priority naopak budou velmi důležité, zejména nové dohody třeba se zeměmi AKT e, Inovativní jednotnost v oblasti tohoto nástroje by tedy měla zajistit, že Evropská unie bude mít silnější postavení v globálním měřítku a že bude moci lépe reagovat na jednotlivé výzvy. Děkuji vám a nyní uh, Catch the Eye. Mohu dát eh, slovo všem uh, přihlášeným a Michála Šojdrová je první na mém seznamu na jednu minutu.

Děkuji, paní Šojdrová. A teď Julie Ward na jednu minutu. prezidenti Trump a Bolsonaro a Putinovi eh, agenti, kteří podkopávají světový řád, tak je potřeba, abychom my podporovali, podporovali sousední země. Jsem velmi ráda, že doporučení Výboru pro kulturu a vzdělávání se dostalo do závěrečné verze textu, o kterém se bude strahlasovat například. Eh, je to podpora parlamentu pro nový finanční nástroj, se může použít také pro program Erasmus Plus Kreativní Evropa. To by mohlo posílit velmi kulturní dimenzi evropské zahraniční politiky, kulturní diplomací a eh, mezilidskými kontakty, to je velmi důležité pro budování porozumění, podporu míru a posilování demokratického života v křehkých demokraciích nebo ve státech po konfliktu. Jsou to věci jako sport a kultura, které tvoří základ pro obnovu společnosti. Děkuji paní Wood. A teď má slova Jordi Solar na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Měli bychom pracovat na základě, že tento nový nástroj sloučí stávající prostředky a zjednoduší jeho fungování společně s nárůstem těch prostředků by naše působení mělo být relevantnější, ale hlavní otázka je i nadále následující. Půjde to na posilování ekonomických a geopolitických zájmů Evropské unie, nebo naopak tady půjde o plnění mezinárodně uznávaných principů eh, rozvojové spolupráce a mezinárodní spolupráce. Jinými slovy se ptát, jestli tento nový nástroj učiní rozvoj pomoc podmíněnou dosahování vašich cílů, nebo bude spíše podporovat komerční nebo obchodní zájmy Evropské unie, nebo bude skutečně bojovat proti klimatickým změnám, chudobě a na podporu lidských práv a demokracie a míru. Musíme zajistit, aby tyto priority, eh, cíle této politiky byly správné. Máme-li je podpořit. Děkuji. Poslední řečník v rámci CatchDI je Stanislav Polčák na jednu minutu

na ně chcete zareagovat. Byly tady vzneseny otázky týkající se další spolupráce s parlamentem a také byly otázky na to, jestli to bude propojeno s ochranou lidských práv. Možná, že je to pro vás výborná příležitost, jak na tyto otázky zareagovat. Máte slovo. Thank you. Děkuji, paní předsedající, vážené poslankyně a poslanci. Velké díky za nesmírně užitečnou e, debatu. Chci vám znovu poblahopřát e, k vašemu odhodlání a e, k úspěchu dosažení stanoviska včas v prvním čtení. To nám umožní co nejdříve začít, hned jak rada bude připravena. My v komisi jsme plně přesvědčeni, že vytvořením koherentního a více vstřícného nástroje e, v této oblasti je klíčové pro to, abychom mohli dosáhnout našich cílů vytvořených v kontextu globální unijní strategie e, jak co se týče rozvoje pomoci, tak agendy 2030. A jsem přesvědčen a trvám na tom, že tak bude učiněno nejlépe e, s tímto navrženým nástrojem tím, že posílíme ta specifická opatření a budeme si e, vědomi politického významu všech jednotlivých tematických politik, včetně lidských práv a demokracie. Podle našeho názoru jakýkoliv e, pozměňovací návrh, který by mohl nějakým způsobem narušit či rovnou rozbít e, tento nástroj, by pouze přispěl k nekonzistentnosti a rozpočtu rozporu mezi našimi politickými cíly a naší finanční kapacitou e, tyto cíle realizovat. A v této souvislosti jsem osobně přesvědčen, že existence jakéhokoliv samostatného finančního nástroje nedá větší význam konkrétní, eh, jakékoliv konkrétní unijní politice. A nejlepší způsob, jak postupovat předu, je eh, vytvářet další politickou soudržnost a eh, plně respektovat stávající finanční E, nástroje. E, chci vás ještě upozornit, vážené poslankyně a vážení poslanci, že finanční nástroje, tak jak jsou navrženy, e, jak je, navr- jak je to navrženo komisí, jsou naprosto v souladu s našimi prioritami v oblasti rozvoje s její e, podstatou e, a představují evropský konsensus e, v oblasti rozvoje. Je to přístup založený na prosazování lidských práv, na prosazování právního státu, demokratického přístupu ke všem našim partnerským zemím a Samozřejmě všechna tato hlediska budou důležitou součástí implementační politiky tohoto finančního nástroje. Všem váženým poslankyním a poslancům, kteří zmínili své určité obavy ohledně eh, možného eh, odchýlení či přesunutí eh, těchto prostředků k vojenským či bezpečnostním cílům, tak bych chtěl říct, že když se podívají do textu eh, zakládajících smluv, eh, tak eh, jakákoliv vojenská aktivita financovaná z evropského rozpočtu je něčím naprosto vyloučeným, nemožným, takže toto rozhodně nebude součást naší rozvojové politiky. Zároveň bych chtěl ještě jednou zdůraznit, že ty cíle Eh, vydávání prostředků a eh, odpovědnosti eh, jsou přesně v souladu s našimi cíly a pozicemi a s nutností eh, flexibilně eh, tyto prostředky co nejefektivněji využívat. Ještě jednou eh, vás chci ujistit, že jsme oddáni dalšímu dialogu s vámi, abychom společně hledali řešení, která by pomohla ještě lepší realizaci našich cílů. Ještě jednou děkuji a Těšíme se na zítřejší hlasování. Děkuji vám, pane komisaři. A teď bych rád dal slovo eh, spolu pravodajům, kteří jsou dohromady čtyři. Nejprve Antonio Panceri, prosím. Grazie, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, velice stručně. Schopnost eh, globální vize, zachování Eh, těch tématických a geografických cílů, to jsou rozhodnutí, která jsme pečlivě dělali. Takže nechápu to znepokojení, které tady někteří vyjadřují, pokud je o to, že se jedná o jednotný sloučený nástroj. My jsme se snažili to všechno zohlednit. A řekněme si pravdu, během těch diskusí posledních e, měsíců, kdy Hodně lidí tady mluvilo hlavně o tom, že je potřeba se soustředit na nástroj pro sousedství, tak byli e, připraveni realizovat sousedství tím, že se budeme dívat jenom směrem na východ, ale musíme se podívat na ty nástroje jako celek. Hlavní věc, správná governance, správá řízení, to je naprosto zásadní. Proto jsme se tam snažili zapojit Evropský parlament prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci, prostřednictvím strategického dialogu, který bude řešit ta programovací rozhodnutí a důležitá rozhodnutí. Je opravdu zásadní, aby všichni byli přesvědčeni o tom principu transparentnosti a o tom, že Evropský parlament bude mít možnost efektivně rozhodovat. Další věc já tady považuji za poměrně nevhodné vnímání některých kolegů, kteří mluví o tom, že ten nástroj je jenom zaměřený na boj proti migraci. Ehm, o tom, že to je falešná politika, která ztrácí ze zřetele ty skutečné problémy, skutečná témata, kde musí Evropská unie intervenovat. A konečně se ještě obracím na komisi. Je zřejmé, že veškeré úsilí, které vyvinul Evropský parlament se všemi těmi problémy, představuje výrazný posun ku předu eh, z kvalitativního pohledu, pokud jde o zahraniční politiku či rozvojovou politiku, politiku pro sousedství, kde určitě nechceme ztratit tu důležitou pozici jako protagonisté na globální scéně. Děkuji mnohokrát panu poslanci Pancerimu a nyní dám slovo dalšímu zpravodaji z výboru AFED, pan Preda. Já bych chtěl ještě vyjasnit eh, jeden pozměňovací návrh EPP k eh, usnesení. Tady vůbec eh, nejde o to, jak rozložit to, co jsme vyjednali v posledních měsících, spíše jde o to, jak zlepšit Eh, věci, jak navýšit eh, o 24 eh, prostředky na politiku sousedství a rozvojovou pomoc. To je hlavně hlavní priorita také. Jsme tady prosadili přístup založený na výsledcích, což by mělo být hlavním pilířem politiky sousedství, ale stejně tak hm, jsme tady projevili realismus a říkáme věci tak, jak jsou Pořád tady je možnost vytvořit eh, oddělený nástroj. Víme, že členské státy jsou rozděleny v radě ohledně této otázky. My jsme ponechali všechny možnosti na stole pro příští parlament, který povede to jednání s radou, protože ať už se nám to líbí nebo ne, tak eh, prozatím je to kolos na hliněných nohách. A musíme si uvědomit, že během těch jednáních Tady byl pokus našich kolegů z výboru pro rozvoj pomoc, aby eh, se na to dívali, abychom tady prosadili čistě pohled eh, té rozvojové spolupráce a dokonce chtěli vyloučit africké státy z politiky sousedství a ponechat tam pouze státy Blízkého východu. včetně malé části na východě. To přece eh, není možné takto dělat, ale my jsme udělali všechno pro to, abychom tady zakotvili principy rozvoje spolupráce a eh, prosadili tam i aspekt zahraniční politiky. Vždycky musíme k tomu mít politický přístup. Sousedé jsou důležitější než cokoliv jiného v tomto finančním nástroji. To nemůžeme ignorovat, nemůžeme obětovat eh, sousední státy eh, za nějaké abstraktní cíle. A musíme k tomu přistupovat také pragmaticky. Děkuji vám, pane Van Predo. A teď zpravodaj za výbor DEVY, pan Frank Engel. Ano, eh, pane, eh, paní předsedající, já bych se mohl cítit eh, být terčem toho, co bylo řečeno, ale není tomu tak. Slyšeli jsme všechny možné nesmysly od extrémní levice dnes večer. My už jsme měli možnost je vyslechnout v posledních měsících v tom smyslu, že tady se jedná o nějaké vojenské cíle a nástroje a tak dále. To je všechno chybné, je to to velice zajímavý nástroj, který konečně umožní realizovat strategii vůči Africe, kterou vzímáme na každém summitu, ale která bohužel, protože nebylo koherentní financování až do posud, se vlastně nedařilo realizovat. Zároveň jde o to, že jsou tady území pokrytá eh, politikou dobrého sousedství a eh, politikou eh, polit, rozvojové pomoci. To dává samozřejmě smysl, protože hm, teď už prostě nemůžeme oddělovat Alžírsko od Nigeru či Libii od Čadu v tomto propojeném světě. A tato interakce by tedy měla mít zelenou, abychom Eh, prostě eh, vnímali eh, ty věci koherentněji. Rovněž si podržíme všechny možnosti pod pokračování spolupráce se zeměmi AKT E, protože dohody z Kotonu chceme e, nahradit něčím novým. Nevíme ještě přesně, co to bude, ale každopádně e, nástroj, který teď máme na stroji, nám umožní vybírat z více možností. Dále tento nástroj je dobrý také proto, že e, se zabývá dobrým sousedstvím a já bych skutečně rád, aby zítra, až budeme vycházet z tohoto zasedacího sálu, tomu opravdu tak bylo, protože nějaký fetišismus, ten nám opravdu neposlouží tak dobře jako politický realismus, e, podle kterého všechny naše vnější politiky by měly být financovány koherentním způsobem a zároveň způsobem, způsobem ambiciozní. Nemám už více, co k tomu dodat. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Engeli. A e, pan Charles Gerenz, další zpravodaj z DV, má ještě slovo, prosím. Ano, děkuji, paní předsedající musím znovu eh, potvrdit, že mezi naš, námi čtyřmi spolu eh, zpravodaji jsme diskutovali upřímně, otevřeně, vyměnili jsme si argumenty a to, co se počítá, je závěrečný kompromis. A něco si teď vyčítat, eh, opravdu to není k ničemu. To, co se počítá, je výsledek a toho jsme dosáhli a doufám, že v konstruktivním duchu, alespoň to já si z naší práce odnáším. Za druhé, Slyšel jsem tady určitá názory, které mohou přicházet pouze od kolegů, kteří sotva zprávu četli. Já jsem četl zprávu komise, ten dokument eh, komise. Spolu podílel jsem se na eh, vytvoření této naší zprávy a některé ty poznámky nejsou vůbec odůvodněné. Eh, někteří říkají, že to je, nevýhod, že to je vlastně pouze pro rozvojovou pomoc. 95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 čiže to není pro rozvojovou pomoc. Přitom 95% těch finančních prostředků e, jde tímto směrem a e, prostředky z politiky dobrého sousedství částečně také. Takže prosím, vyťme to opravdu podle e, skutečnosti. Není tady rozdíl oproti předchozí politice. Změnila se metoda, máme společnou rezervu pro všechny tyto nástroje, které jsou teď sloučeny a komisi to umožní lépe pracovat Rovněž jsme se snažili zvýšit pravomoci Evropského parlamentu, když nám říká se, že jsme mohli pro rozvoj udělat víc. Já vám tady řeknu jednu věc. Uvnitř tohoto nástroje jsme neučinili pouze maximum, ale chtěli jsme eh, se pokusit jít ještě dál. A pokud eh, bychom chtěli určit více prostředků eh, rozvojové pomoci na vnější aktivitu Unie, tak se musíme eh, obrátit na členské státy, které řekly, že dají 0,7 eh, rozvojové pomoci. Pokud by členské státy dodržely své sliby a zavázaly se těsně spolupracovat s komisí, tak eh, bychom mohli v nadcházejícím období dát alespoň 200 miliard eur navíc rozvojové pomoci. Takže pozor, není to zde zde či v Bruselu, kde si eh, bychom měli tyto věci eh, říkat, ale je třeba jít do Říma, do, eh, do Varšavy, do Prahy, do Lisabonu a všude tam, kde ty sliby nejsou zatím dodrženy. Pokud chceme tedy z Evropské unie udělat opravdový faktor rozvoje, tak si musíme uvědomit, že unie není pouze komise v tomto slova smyslu, ale že jsou to také a především členské státy. Je třeba si tyto tyto věci, které jsou evidentní, přece jenom připomínat. Takže myslím, že jsme učinili opravdu velký kus práce, který nám umožní eh, s během trialogu opravdu eh, hovořit eh, z určité pozice. Rada se ještě ze svých, svých úkolů nezhostila a doufám jenom, že naše stoje nebudou příliš odlišné. Děkuji vám, pane Gerenci. Takže toto je konec rozpravy. Hlasovat se bude zítra. Další zprávou je e, zpráva pana Jose, e, Jose Ignacio Salafranky Sanchese a e, pana Frankensteina nástroj předvstupní pomoci, takzvaný NPP3. Nejprve spoluspravodajové, pan Salafranco Sanchez Neiro, máte čtyři minuty. Ta. Eh, señor comisario, eh, señor... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Pane komisaři, vážení kolegové, v první řadě bych chtěl poděkovat spoluspravodaji panu Fleckensteinovi za vynikající spolupráci, kterou jsme měli a já myslím, že tuto spolupráci bychom mohli vnímat jako model pro porozumění mezi skupinami v tomto parlamentu. Také bych chtěl eh, poděkování a ocenění směřovat dalším zpravodajům. A pane komisaři, ještě před představením této zprávy bych chtěl eh, prezentovat obavy, které mají někteří kolegové, protože je to také s ohledem na nadcházející volby a předvolební proces. Toto Eh, je jeden z důležitých nástrojů a bude se hovořit o jeho příjemcích. A já věřím, že tedy rozptýlíme obavy, které někteří kolegové mají. Za prvé je potřeba zdůraznit význam eh, těchto prostředků 15 miliard euro, to je opravdu velká částka a mělo by to být využito na eh, reformu politických a administrativních institucí a nástrojů, které eh, tyto země by měly mít. Tyto nástroje také, paní předsedkyně, jsou směřovány na podporu všeho toho, co se týká strukturálních reform, veřejné zprávy a řízení a také cílených eh, činností zaměřených na podporu hlavních zásad Evropské unie, jako je právní stát či eh, nezávislost soudnictví nebo podpora základních práv a svobod. Samozřejmě také jsou tady oblasti jako výzkum a vývoj, politika zaměřená na podporu inovací, ochrana životního prostředí, boj se změnami klimatu, abych zmínila aspoň některé, a také všechno to, co souvisí s územní eh, spoluprácí a mm, dopravou. Jsou tady nástroje, které se ale odlišují i od jiných nástrojů a e, je potřeba, aby se také posílila viditelnost finančních podpory Evropské unie. Některé z těch věcí se objevily už v té předchozí debatě. E, tento nástroj, podobně jako nástroj pro sousedství a rozvojová spolupráce, i zde je důležité posílit úlohu Evropského parlamentu a my spolu eh, s Evropskou radou Mm, mm, to musíme náležitě zakomponovat do víceletého finančního rámce. Musíme také vzít v potaz tedy úlohu a názory Evropského parlamentu. Evropský parlament tam bude přidružen prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. Je třeba, aby Evropský parlament měl posílenější úlohu, aby tady probíhal strategický dialog s komisí a radou, aby každá instituce sehrávala náležitou roli. Potom ještě další věc. My jsme tady se snažili hledat eh, takový vyvážený vzorec pro to, abychom eh, lépe vyvážili tento finanční nástroj a já doufám, že jak bude k dispozici ten legislativní rámec a legislativní program, takže zajistíme to, že toto bude skutečně efektivní nástroj pro přistupující země. Takže já ještě jednou děkuji panu kolegovi Fleckensteinovi a doufám, že v nadcházejících týdnech budeme spolu pracovat vzájemně všechny tři instituce tak, abychom z tohoto nástroje udělali velmi důležitý a zásadní nástroj předstupní pomoci. Jako- děkuji vám, pane Salafranka, a teď má slovo pan Fleckenstein jako druhý zpravodaj paní předsedkyně, vážení kolegové. Nejprve chci poděkovat panu Salafrankovi za jeho velmi eh, laskavá slova. Vy jste o mě hovořil eh, velmi hezky, já vám to mohu oplatit. Ta spolupráce byla velmi dobrá a platí to i pro její výsledek. P3 je nástroj, který obsahuje 15 miliard euro který není určen, který je určen také na naše sousedství. Je určen státům, které se v budoucnosti mohou stát členskými státy EU. Jsou to zejména, je to zejména šest států západního Balkánu. Minulý týden bylo 20. výročí eh, intervence NATO proti Miloševičovi v Srbsku. To eh, nám připomněli, že nejvyšší cíl eh, evropské politiky rozšiřování eh, na západním Balkáně musí být také mír a usmíření. Z prostředky patří bychom měli tyto cíle naplnit. Dobré sousedské vztahy, spolupráce a propojování eh, mezi zeměmi a různými etnickými skupinami v této oblasti, to je něco, co my v této zprávě výslovně vítáme. Evropská unie je největší dárce eh, pro tento region, ale velké procento lidí v tomto regionu to vlastně neví, ale měli by vědět, kdo je jejich největší podporovatel, takže pravděpodobně budeme muset mluvit hlasitěji a být více vidět. Další státy jako Čína, Rusko, Turecko nebo arabské státy Ehm, tady eh, také působí ve formě investic, ale ty investice nejsou tak eh, udržitelné a orientované na budoucnost. A proto říkám, že i my bychom měli dělat naší práci trochu reklamu. Statistiky nám eh, říkají, že ekonomika v těchto šesti kandidátských státech roste, ale Zatím se to neprojevilo na životní úrovni občanů. Hospodářský růst nevytváří nová pracovní místa a bez perspektivy života ve své vlastní zemi mnoho mladých lidí přemýšlí o emigraci. A proto je pro nás zejména důležité, aby tento nástroj Mm, byl vidět nejenom eh, ve hlavních městech, na centrálních orgánech, ale hlavně, aby se dostal i k lidem na venkově, bez ohledu na to, jaká politická strana tam zrovna má většinu. Životní úroveň lidí se musí zlepšit. Demokracie a prosperita jdou ruku v ruce. Budování institucí, demokratizace, právní stát, to jsou největší priority také toho našeho nástroje. Zajištění právního státu není žádný dárek pro pana Junkra nebo pana Tuska nebo pana komisaře Jana, ale dbání těchto pravidel na všech úrovních, od té nejnižší až po to nejvyšší ve společnosti, je povinností a také výsadou občanů. Bez zajištění státní, eh, právního státu bychom eh, nemohli mít jistotu, že tady bude správně implementováno evropské právo. Evropská unie by přišla o důvěryhodnost, kdyby tyto hodnoty požadovala od kandidátských států, ale současně je tyto hodnoty eh, nebyly dodržovány členskými státy EU a proto si myslím, že bychom měli příklad příkladem a měli bychom využít Eh, tu příležitost, kterou máme a o těchto hodnotách hovořit. Vážení kolegové, myslím, že jsme připravili dobrou zprávu. Chci poděkovat panu spoluspravodajovi i stínovým zpravodajům a jsem si jistý, že zítra tato zpráva bude schválena velkou většinou a to bude také velký krok k našim eh, partnerům eh, na východě od Evropské unie. Děkuji vám, pane Fleckensteine, a teď chci dát slovo komisi a slovo má pan komisař Hahn. Uh, uh, děkuji, vážená paní předsedkyně, vážení poslanci. V první řadě uh, děkuji zpravodajům za vynikající práci. Jsem opravdu potěšen, když se dívám na pozici parlamentu a rady, tak jsou tam mnohé podobné body. Nový návrh předstupního financování 14,5 miliardy euro. To je investice Evropské unie do vlastní stability a prosperity. Toto je nástroj, který pomáhá našim partnerům posílit své demokratické instituce, vylepšit soudnictví a veřejnou zprávu, eh, zavést vysoké standardy EU na ochranu eh, spotřebitelů a životního prostředí. Toto vše je přímo přínosem pro občany těchto zemí Evropská unie se k tomu snaží přistupovat strategicky, postupuje podle tematických priorit, ne podle jednotlivých zemí. Je velmi důležité, abychom nastavili rovnováhu mezi Eh, dobrým vyčlením těchto prostředků, zajištěním národního spolufinancování a také určité výkonnosti. Tímto způsobem budeme moci strategickým způsobem lépe podpořit ty partnery, kteří plní své závazky a um, přinášejí dobré výsledky. Toto je cíl Evropského parlamentu i cíl náš. Měli bychom se snažit nastavit lépe institucionální rovnováhu ve smlouvách. Toto bude určitě důležitá věc, kterou budeme řešit v rámci trialogu. Na jehož zahájení se těšíme co nejdříve. Jedna věc, kterou bych chtěl zmínit, se týká respektování institucionálního nastavení mezi Evropskou komisí a SVČ, Evropskou službovnější činnosti. Eh, opravdu potřebujeme, aby to bylo náležitě eh, nastaveno, ale to, co se tady navrhuje, bohužel je zde riziko, že by došlo k narušení interinstitucionálního rámce. Protože vnější politika neznamená jenom exportování vnitřní politiky. Například, když navrhujete horizontální řídící skupinu, tak to je v zásadě to, co už bylo stanoveno v jiných kapitolách AKY. Konečně navrhuje se tady zmín, eh, odstranit zmínku o takzvaném picking, ale eh, jak víte, ono v zásadě tady velmi důležité je, abychom vytvořili takzvanou jednotnou, jednotný soubor pravidel. Tím můžeme posílit soudržnost při práci s vnějšími partnery a podělit se o břemeno této práce. Takže je potřeba aby tady nedošlo k narušení těchto mm, principů a já doufám, že jednání se budou tedy ubírat správným směrem a ještě vám děkuji za tuto velmi důležitou zprávu. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. A nyní bych ráda dala slovo eh, zástupci výboru INTA, panu poslanci Davidu Borelimu ale on zde není, takže rovnou přestoupíme k zástupkyni výboru pro rozpočet a to je paní poslankyně Ivana Malateč, která vypracovávala stanovisko a ta je přítomna. Děkuji vám, paní předsedající. Děkuji vám, pane komisaři. Domnívám se, že toto je nesmírně důležité pro náš region. Je to významné pro kandidátské země či země v předkandidátském období pro energetickou účinnost, životní prostředí a tak dále. Je tedy zapotřebí mít dostatečné záruky finančních prostředků pro tyto výzvy a zároveň e, strategicky plánovat. S čím nesouhlasím je rozdělování finančních e, prostředků pouze podle e, tematických priorit a ne podle států. Myslím, že by bylo dobré, dobré, kdybychom měli eh, jakousi indicii o eh, těch eh, příjemcích eh, v předkandidátských zemích. Proč? Protože existují země, kde není dost projektů, kde není dost eh, velká kapacita je vytvářet. Tam je zapotřebí směrovat mnohem větší technickou pomoc a zároveň také potřebujeme posílit naše delegace, aby těmto zemím bylo pomoženo posílit své možnosti, nesat, aby se navzájem konkurovali, eh, ale aby mohli jít ku předu. Děkuji, paní Maletič a teď jménem výboru Regi pan Zeller. Děkuji, pane komisaři, vážení kolegové. Nástroj přestupní pomoci představuje jeden z velkých úspěchů Evropské unie. Mnoho občanů v těchto eh, zemích to taky vnímá, to, že to bude nadále pokračovat. Je pozitivní, protože lidé v těchto zemích vidí svou eh, budoucnost v EU Nicméně reformy a změny tady probíhají velmi pomalu. Víme, že v Turecku to eh, cesta šla opačným směrem. Teď jde zejména o státy západního Balkánu, kde eh, eh, by to měl být proces, který bude vycházet ze zdola. Jde o posílení přeshraniční spolupráce, o investice na venkově, podporu místních a regionálních eh, institucí, to by zviditelnilo podporu Evropské unie, která až eh, dosud eh, moc viditelná nebyla, jak říkal pan Frankenstein. Přestupní pomoc nabízí mnoho příležitosti jako spolupráce, například rozšíření programu EFDZ a doufám, že to zítra tato zpráva bude přijata. Děkuji, pane Celere. A teď eh, za výbor pro občanské svobody paní Valero. Děkuji. Eh, tento nástroj přestupní pomoci by neměl opakovat staré chyby. To je správné. Někdy tyto prostředky NPP šly na špatné účely například na patrolovací vozidla v Turecku. Nebyla to sice výzbroj jako taková, ale myslím, že je samo sobě zajímavé, že tyto prostředky mají jít na poslední takovýchto kapacit v rámci předstupní pomoci. A přitom je Turecko v konfliktu se svými sousedy. IPA by měla jít na demokratické instituce, na reformy justice nebo státní zprávy, na podporu menšin, posilování práv pracovníků, boj proti diskriminaci a tak dále. Třeba tuto. Prostě tady potřeba mechanismus, jak se bránit porušování těchto principů. Um, také potřeba zajistit ochranu lidských práv. To jsou všechno podmínky, které by tady měly platit a ty musí být kontrolovány. Děkuji vám, paní Valero. A teď eh, za EPP Christian Preda. Euh, euh, Děkuji, paní eh, předsedající. Eh, v pokračování rozpravy, kterou jsme právě právě provedli, jsem rád, že PPI 3 eh, z tohoto eh, z té snahy všechno sloučit eh, vypadlo. Naštěstí k tomu nedošlo a naši dva kolegové na čas Salafranka a Filkenstein udělali skvělou práci k důležitému tématu. To, to jsou dlouhodobé investice E, týká se to konkrétně západního Balkánu, bylo zásadní, aby tyto finanční e, prostředky byly znovu e, zdůrazněny. Já naprosto sdílím filozofii tohoto zprávy a podmíněnost finanční pomoci, velká změna ohledně přístupu, rovný E, rovné dělení. E, to bude velmi velký stimul pro zúčastněné země. Chci poděkovat e, spolu s pravodajům, že přijali pozměňovací návrhy, které jsem předložil, začlenění občanské společnosti a pod podporování deinstitucionalizace dětí v dotčených zemích. Děkuji vám. Děkuji, pane Prédo. A teď za SD eh, Antonia Pičula, prosím. Financování PPI 3 mají představovat dlouhodobé investování eh, v západním Balkáně. Toto eh, je vzhledem k politickému eh, ovzduší v Evropské unii nejisté vzhledem k výzvám, které tu před námi před volbami stojí. Ovšem země západního Balkánu Eh, by teď měli splnit určitá kritéria, mají dobrou příležitost se přiblížit k Evropské unii. Černá hora a Makedonie jsou poměrně ještě vzdálené, stejně tak jako Albánie, ale existují tady nástroje eh, pro zlepšení eh, rozvoje a eh, pro zajištění také prosazování právního státu a dalších hodnot Evropské unie. Je potřeba posílit kapacity v terénu, posilovat dobré postupy a dobré a postupy přístupy dobrého sousedství. Výbor Regi eh, tady předložil určité podmínky, ne všechny jsou eh, akceptovány. Děkuji. A za EKR je tady na řadě pan Demesmaker, prosím. Děkuji. Kolikrát jsme požádali eh, Evropskou komisi, aby intervenovala eh, ohledně eh, podpory Turecka. Naše eura neposílily demokracii v té zemi. Spíše naopak, třetí program předvstupní program hovoří o větší e, podmíněnosti, o přístupu založeném na e, výkonu a to autokratický režim pana Erdoana nepřesvědčilo. O tom vás teď mohu již přesvědčit. Naše zkušenost z posledních let je e, že taková, že bychom spíš měli cílit na prohloubení Unie a dobré sousedství, než na rozšiřování Unie. Eh, podporovat priority PPI jako právní stát, základní práva, dobré vládnutí a eh, slaďování s evropskými aky je také možné v rámci financování vnější akce Unie. Děkuji. Za ALDE je na řadě Johan Kjučuk. Prosím. Thank you, Madam President. Uh, Děkuji, paní předsedkyně, pane komisař, vážení kolegové. Od roku 2007 nástroj pro předstupní pomoc byl hlavním finančním nástrojem, který podporuje pokrok v kandidátských nebo potenciálně kandidátských státech, například v šesti státech západní Balkánu a v Turecku. Současný program IPA 2 vyplýval se strategických, strategických dokumentů pro jednotlivé státy které byly připraveny pro každý z těchto států na sedmleté období. Já chci přivítat návrh komise na vytvoření programu EPA na to následující období. Myslím, že to byl efektivní nástroj, který měl zajistit postupné přibližování mezi EU a kandidátskými státy v oblastech základních práv, migrace, právního státu, Jde o podporu hospodářských referem, podporu dobrých sousedských vztahů, vytvoření programu IPA 3 musí odpovídat strategiím té balkánské